Otázka k ústnímu zodpovězení na Evropskou komisi, která se týká opatření navazujících na směry činnosti zaměřené na podporu výkonu svobodných povolání. A prvním řečníkem v této rozpravě bude jeden z autorů této ústní otázky, Antonio Tajani. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ehm, vážená paní komisařko, vážené poslanky a vážení poslanci, v Evropě 4 miliony osob ve svobodném povolání vytváří 11 milionů pracovních míst a obrat Paní komisařko, Prosím o klid. Takže 4 miliony svobodných povolání, 11 milionů pracovních míst a obrat přes 500 miliard euro. Musíme podpořit tuto kategorii pracovníků. Musíme řešit problémy, kterým čelí svobodná povolání, pokud jde o úvěry, financování a zrušit náklady administrativní. Je třeba zajistit, aby svobodná povolání měla stejné příležitosti jako malé a střední podniky, jako například eh, přístup eh, k tendrům EU i regionu. Je třeba umožnit eh, přístup k profesním pojišťovnám Podporujeme rozvoj svobodných povolání v Evropě, nejen na základě lepšího přístupu k uvěrování, ale také lepším vzděláváním, větším množstvím informací a také přechodem na mezinárodní úroveň. Dostáváme se k ústní otázce a základní myšlenkou bylo zeptat se Evropské komise, jak chce navázat na přijaté závazky. Očekáváme jasný závazek ze strany eh, eh, komisařky Běnkovské. Chci vás ujistit, paní komisařko, že se můžete spolehnout na podporu velké většiny parlamentu, pokud jde o legislativní i politické iniciativy pro financování, pro základní kategorii pro ekonomické oživení a evropskou zaměstnanost. Jsou to kategorie, které musí cítit, že evropské instituce stojí po jejich boku. Proto očekáváme od vás jasnou iniciativu, abychom zajistili rozvoj svobodných povolání, které potřebují více svobody a méně byrokracie. Dalším navrhovatelem je paní Eveline Gebhardt. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Svobodná povolání jsou velice důležitá povolání a opravdu hnací motor pro ekonomiku Evropské unie a tato povolání mají také velmi eh, vysokou kvalifikaci pravid, pravidla, zpravidla to v oblasti zdravotnictví, spravedlnosti a v dalších eh, důležitých odvětvích. A právě proto v této oblasti je často požadována vysoká kvalifikace, která by se měla postarat o to, aby byla stanovena také jasná pravidla, která jim zajišťují bezpečnost a jistotu pro jejich vysoce důležitá povolání. Souhlasím s kolegou Tajanem v tom, že samozřejmě nepotřebujeme žádnou přebujelou byrokracii, ale potřebujeme garanci vysoce kvalitních služeb, které budou, mohou být zajištěny v, tom, v této oblasti. A to je právě to, co potřebujeme. V rámci prosazování eh, směrnice o profesních kvalifikacích probíhá také proces hodnocení, evaluace a myslím si, že v to právě v tomto období a v, tomto, v těchto oborech je tento proces velmi analyzován. A otázka, kterou bych byla ráda, kdybyste mi odpověděla, je, jak, co vlast, jaký je smysl a účel eh, z vašeho hlediska tohoto procesu hodnocení a jaké jsou důsledky, které vlastně z toho chcete vypracovat to jsou tedy věci, které nás velice zajímají, které nám leží na srdci. Jak jsem řekla, my se chceme postarat o to, aby služby eh, byly poskytovány na co nejvyšší úrovni a také spotřebitelé, pacienti, ti lidé, kteří vlastně využívají těchto služeb, aby si také mohli být jistí, že bude zajištěna odpovídající kvalita těch služeb, které budou dostávat. Děkuji, děkuji. Paní poslankyně Gebhardt. Gebhardt a teď dávám slovo paní komisařce Běnkovské, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Chtěla bych vám poděkovat za tu příležitost vyjadřit se k významu eh, svobodných povolání v Evropě, protože vaše otázka jasně zdůrazňuje, že svobodná povolání jsou eh, především uznávána kvůli jejich podnikatelskému duchu právníci, architektuři, inženýři, Tito vytvářejí eh, podnikání jako svobodná povolání, mají profesní know-how, přebírají na sebe podnikatelské riziko a vedou k ekonomickému úspěchu. Samozřejmě jsou to podnikatelé, kteří takto vytvářejí pracovní místa a poskytují velice kvalitní služby. A z těchto důvodů Evropská komise rozhodla se opravdu zavázat eh, a podporovat eh, toto, toho podnikatelského ducha i ve svém akčním plánu do roku 2020 a zahrnou tam právě ta svobodná povolání. Zmiňujeme tam jejich specifické potřeby těchto podnikatelů, i jejich potřeby při e, nabývání know-how, přístupu na trh, ono to <clears throat> někdy může vypadat jednoduše, ale není to tak. A ta pracovní skupina e, došla k závěrům, že jsou tu určitá opravdu specifika. Tato práce by měla být dokončena do konce tohoto roku, ale vyplývají z toho takové určité skupiny v první řadě e, vzdělání školení, protože i tato svobodná povolání a, a ti, kdo je vykonávají, musí mít podnikatelského ducha, musí být proškolení. Hmm, už nyní tu máme ty vyměné programy, jako například Erasmus pro mladé podnikatele. Ten druhý blok se týká usnadnění přístupu k financování a z tohoto hlediska je třeba také zdůraznit, že je jim Eh, jsou jim poskytovány prostředky z programu jako COSME nebo Horizon 2020 a také poradenské služby prostřednictvím podnikatelské evropské sítě. V tom třetím bloku se analyzuje přístup na trh, ve čtvrtém bloku tam se vyzývají zástupci eh, těch svobodných povolání, aby se vyjádřili také k té eh, byrokratické regulační zátěži, abychom odstranili eh, zbytečné překážky a pak je tu potřeba posílit zastoupení svobodných povolání také na evropské eh, úrovni a proto jsem se tedy rozhodla, že eh, ti, kteří vykonávají svobodná povolání, budou přizýváni také na zhromáždění ehm, malých a středních podniků za rok 2015. To proběhne tento rok v Lucembursku. Ehm, měli by být více a lépe informováni o všem, co se v této věci pořádá. A obecně mohu říci, že Evropská komise nyní provádí ehm, takové hodnotící hodnocení ve všech členských státech Ehm, jakožto pokračování směrnice o kvalifikacích a myslím si, že je důležité zmínit, že spolupracujeme s národními orgány a už jsme tady identifikovali několik tisíců takovýchto ehm, podnikatelů, kteří se tady k tomu vyjádřili. A je důležité tedy, aby tato svobodná povolání byla regulována Nicméně neměla by eh, tato regulace vést k snižování pracovních příležitostí a přístupu na trh. A ještě bych chtěla zmínit, že komise plánuje a eh, přijme taky strategii pro interní trh, bude to 21. Eh, října. A tady klíčovým prvkem bude právě odstraňování překážek přístupu ke službám a dobré fungování uh, trhu se službami a také usnadňování provádění té hospodářské činnosti podnikatelům ve svobodných povolání. Proto tedy je důležité, aby tato strategie byla eh, přijata a je to důležitý dokument, představuje nové eh, prvky a já vám tímto ještě jednou děkuji za položení této otázky a za vaši ochotu o tomto s námi jednat. Děkuji vám. Děkuji paní komisařce a nyní se vyjádří zástupci politických skupin. V první řadě EPP pan poslanec Šváb na minutu a půl. Äh, Pane předsedo, kolegyně, kolegové, paní komisařko Běňkovská, srdečně vám děkuji za vaše vysvětlení role svobodných povolání na evropském eh, jednotném trhu je velmi jasná. Kolega Jatajány na to poukázal, jaký význam frakce EPP přikládá po fobodním povoláním a všem jejich variacím. Musíme se postarat o to, aby vlastně nedocházelo, aby byla stanovena určitá pravidla eh, o povahy z oblasti ochrany spotřebitelů Právě eh, souhlasím s vámi v tom, že mobilita na evropském eh, jednotném trhu je potřeba snížit, ale by se ale bylo také jasno v tom, zda ta opatření nějaká jsou ještě přípustná nebo nepřípustná a zde očekávám eh, se zájmem rozhodnutí Evropského soudního dvora v této věci. Paní komisařko, náš zájem je samozřejmě nasměrován na to, aby svobodná povolání už samotnou svou podstatou na evropském jednotném trhu si smohla udržet právě svou pozici a vy jakožto kompetentní komisařka za jednotný trh v souvislosti s digitálním trhem byste měla být právě tou osobou, která musí stanovovat ta pravidla pro jednotlivá, eh, pro ta svobodná povolání, která se jich týkají a proto doufám, že ve strategii jednotného trhu, kterou předložíte za několik měsíců, se také budete zabývat otázkou eh, svobodných povolání. Srdečně vám děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A jménem frakce SND Eh, poslanec eh, Nikola Danty. Jedno a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, v Evropské unii, která musí stále více sázet na znalosti k tomu, aby se mohla rozvíjet, představují svobodná povolání eh, oblast, která se roz, rozšiřuje a narůstá je potřeba mít jasná pravidla, sdílená v oblasti služeb. Vidíme vlastně eh, nedostatečnou mobilitu eh, svobodných povolání v, eh, v Evropské unii. Evropská komise zde uvádí určité cesty, na které je potřeba pracovat. Je potřeba sázet na vzdělání, zaškolování, mm, odbornou přípravu abychom vlastně zvyšovali mezinárodní konkurenceschopnost, je potřeba také snižovat administrativní zátěž, aktualizovat, dokončit, dokončit právní rámec, který musí být jasný a efektivní, aby zaručil právní bezpečnost a příležitosti. Takže díváme se příznivě na závazky, které přijala komisařka, aby doprovázela tímto lepší integraci harmonickému rozvoji těchto svobodných povolání. Děkuji panu poslanci Dantimu a jménem skupiny ALDE poslankyně Dita Charanzová. Na jednu minutu, prosím. President. Děkuji, pane předseda, paní komisařko. Od lékařů až po právníky, architekty, svobodná povolání jsou klíčovou součástí našich životů. Musíme s nimi jednat s veškerou náležitou úctou a rovnoprávně. Proto článek 59 revidované směrnice je tak důležitý na začátku příští roku členské státy budou muset odůvodnit, proč některé profese mají domácí požadavky, no, které jsou zbytečné nebo diskriminační vůči osobám, které nejsou vzdělány či narozeny v tomto členském státě. Komise musí být nesmírně přísná, když rozhodne o tom, co je přijatelný důvod a musí vyzvat ty členské státy, které nectí ducha a zásady práva. Pane předsedo, pokud čeští inženýři či účetní čelí byrokratické zdi, když se chtějí přesunout do Německa, je třeba udělat více. Nejen, že ti to odborníci na tom ztrácejí, ale ostatní občané Evropské unie a Němci mají, přicházejí o možnost lepších služeb a není důvod, aby tito odborníci neměli možnost využít svobody usazení. Děkuji. A nyní paní Constance Le Grip na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jakožto Spravodajka v minulém volebním období za naši skupinu EPP pokud je o revize směrnice týkající se uznávání profesní kvalifikace. Eh, mám tu čest vás dnes oslovit. V rámci výboru pro vnitřní trh jsme se hodně snažili o to, aby eh, byla směrnice efektivnější, pokud je o uznávání profesní kvalifikace a proto dnes večer se budu zmiňovat o důležité výzvě, o výzvě mobility pro odborníky, pro představitele svobodných povolání, protože to je klíčem k zaměstnanosti, k růstu a k výměně. Jedna ze zásadních inovací revidované směrnice o uznávání profesní kvalifikace byla profes, Evropská profesní karta, konkrétní nástroj, která měla usnadnit, zlepšit možnosti uznávání kvalifikace. Pro řadu profesí, které jsou regulovány, jaká je dnes situace, paní komisařko, co se týče uplatnění u těch profesí, které to projevily zájem. Řada profesí by měly, mě, prokázaly svůj zájem a byla vyvolána konzultace u lékařů, u zdravotníků, u lékárníků, u e, pracovníky v realitních oblastech, pro vysokohorské vůdce a podobně, tedy jak, co bylo dosaženo v minulém volebním období v této oblasti. Děkuji, paní poslankyně. A nyní pan Otmar Karac na minutu a půl, prosím. Pani komisařko, pane předsedo, dámy a pánové, už v roce 2003 jsme vlastně přijali společné rozhodnutí k pravidlům hospodářské soutěže a regulace trhu pro svobodná povolení, povolání. A také tehdy z jednoduchého důvodu, protože svobodná povolání jsou stabili, prvkem stability pro naše hospodářství. Zde stojíme tedy před velkou výzvou, zejména v, oblast, v období digitalizace a globalizace. Volna, svobodná povolání mají pravidla, pravidla to jsou lidé s akademickým vzděláním a s, vysoký, s vysokou úrovní kvalifikace jsou nezávislí, nesou odpovědnost sami za sebe a jsou neutrální, nejsou vlastně nikým vedení, takže poskytují širokou škálu služeb, nedostatečné služby pro posla, pro občany ve, všem, ve všech regionech, ve všech eh, zemích jsou nutné. A když vlastně hovoříme o regulaci, tak říkáme, že především potřebujeme pravidla, která vlastně zajistí nezávislost, svobodu a jistotu, bezpečnost pro svobodná povolání nepotřebují žádná přehna, žádnou přehnanou regulaci, musí mít možnost pracovat nezávisle a svobodně. Děkuji. Děkuji panu poslanci Karasovi a da, teď dávám slovo kolegovi Salínemu na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. A dobrý večer, paní komisařko. Otázka, kterou se nyní zabýváme, se týká jedné z těch nejméně regulovaných oblastí naší legislativy. Nicméně velice se eh, stává se velice podstatnou v naší ekonomice. Svobodná povolání často bývají ze strany Evropské komise opomíjena. A my víme, jaké požadavky má tato kategorie internacionalizace, přístup k financování a celá řada dalších specifik. Paní komisařko, právě co se týče financování, tady je třeba se lépe zadívat na to, jak k tomu dochází v Unii a také konkrétně v mé zemi. Združení těchto zástupců svobodných povolání není, nebývají dostatečně uznávána. Velice často tato kategorie podnikatelů má potíže k přístupu k evropskému financování, které existuje proto, aby se navyšoval růst, takže bych chtěl pouze podotknout na tuto potřebu. Děkuji, pan poslanec Schenfeld. Děkuji, pane předsedající. Bardzo se těším, že podejmu dzisiaj ten téma. Děkuji, pane předsedo. Mne velice těší, že se nyní eh, věnujeme tomuto tématu, protože svobodná povolání mají problémy nejen na pracovním trhu, Eh, ovš, eh, oni jsou velice podstatnou složkou na pracovním trhu a eh, je třeba je tady odlišovat od jiných regulovaných procesů. Někdy bychom možná s tou regulací to nemělo tolik přehánět. Existují určité i profesní korporace, které dokážou hodně ovlivňovat eh, národní orgány a proto celkově ta regulace v této oblasti nebyla dosud tak úspěšná ale mohlo by to být i jinak. Nadměrná regulace zamezuje, zamezuje přístupu eh, k výkonu profese, zejména mladých lidí což zase navyšuje nezaměstnanost u těch vysoce kvalifikovaných mladých lidí a a nakonec je to v praxi velice složité zahájit nějakou profesi. Ovlivňuje to pak také ceny. Ceny se navyšují, protože konkurence je omezená a právě z tohoto důvodu potřebujeme určité kroky na úrovni společenství a i na vnitrostátní úrovni. A doufám, že toto bude důležitý a pozitivní krok ke změně. Děkuji. A nyní eh, nastal čas na postup Catch the Eye. Paní poslankyně Teresa Komodiny Kakia. Eh, já jsem, já jsem nežádala o řečnickou dobu u této věci, až u toho delšího tématu. Děkuji. Dobře, pan předseda se omlouvá. A nyní pan Notis Marias. Pane předsedo, svobodná povolání zásadně přispívají ekonomickému růstu členských států EU. Jak bylo uvedeno, přes 4 miliony osob ve svobodném povolání působí ve významných oblastech, jako je bezpečnost a právo. A obrat je obrovský ale ekonomická krize také zasáhla svobodná povolání a proto eh, potřebujeme opatření v jednotlivých odvětvích, abychom umožnili přístup eh, ke financování. V Řecku svobodná povolání byla vážně zasažena memorandem, které bylo uloženo, přišli o svou práci, o sociální zabezpečení a dokonce nemají nárok ani na dávky v nezaměstnanosti. Je třeba přijmout ekonomická opatření nejen v Řecku, ale ve všech členských státech EU, které byly tak vážně zasaženy ekonomickou krizi. Děkuji. Děkuji. Pane Mariasi, a nyní jménem Evropské komise, paní komisařka Běnkovská, prosím. Vážení poslanci, chci vám poděkovat za vaši podporu a za velmi podrobné dotazy. Chci doplnit, že komisař plně uznává eh, význam svobodných povolání a v tomto směru budeme i nadále věnovat pozornost rámci pro svobodná povolání hovořil jsem o akčním plánu pod, podnikání 2015 2020. Svobodná povolání budou zahrnuta do strategie pro vnitřní trh a budeme se soustředovat na modernizaci regulace a zákonu a budeme také upřednostňovat případy porušení tak jak eh, bylo uvedeno Andreasem Švábem. Strategie pro vnitřní trh zahrne eh, řadu potenciálních kroků, které by měly řešit překážky, jak jste uvedli, jako je eh, nepřiměřené požadavky na profesní kvalifikaci a vyhrazené činnosti u regulovaných profesí. Dalším tématem je vzájemné hodnocení. Vzájemné hodnocení pokrývá všechna odvětví činnosti a není to o regulovaných profesích. Cíle vzájemného hodnocení je vyhodnotit omezení, která se týká kvalifikačních požadavků a odstranit neoprávněné, nepřiměřené překážky. Pokud jde o uznávání profesní kvalifikace, Komise úzce spolupracuje se zástupci členských států, abychom dosáhli dohody pro prováděcí a který by měl za, za, za, zavádět uznání um, zdravotních sester a odborníků pro nemovitosti. A další mechanismy uznávání eh, profesní kvalifikace Ehm, bude dokončeno v, list, v lednu 2016, tedy v následujících měsících. To byla otázka paní Legrip. Kroky, které budou navazovat na vzájemné hodnocení jako součást strategie na vnitřním trhu a nechci se do toho pouštět, protože budeme mít řadu možností o tom jednat během orientační diskuse a po schválení návrhu strategie pro vnitřní trh. Myslím, že jsem stručně zareagovala na všechny otázky. Ehm, svobodná povolení budou určitě součástí strategie na vnitřním trhu. Modernizace a inovace a zmírnění pravidel i překážek v tomto sektoru jsou klíčová a budeme s vámi úzce spolupracovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji bardzo, paní komisař. Zamykám debatu. Děkuji, paní komisařko. Tímto uzavíráme tuto rozpravu.